Mes chers collègues, il est 10h30. Vážení kolegové, je 10.30. Začneme. Ah Cécile, là. Ah, ah Communication de la présidente, les décisions prises. Dělení předsedkyně rozhodnutí koordinátorů poradce, prosím, začali jsme. Začali jsme, no. Viktore, to není Viktor. Promiňte. Viktore, já jsem tě jmenovala a nebylo to právem. Takže rozhodnutí koordinátorů na zasedání 21. listopadu. Dokumenty byly rozdány, pokud do 12.30 nebudou předloženy námitky, budou tato rozhodnutí považována za schválena. Také vás chci upozornit na to, že příští společné zasedání s výborem REGI ponese název Financování čisté a udržitelné dopravy, role měst a regionu. To proběhne 4 prosince. Bude se to týkat automatizovaných eh, prostředků dopravy. Naším zpravodajem je Vin Vanderkamp. Dostali jste e-mail, kde je pozvánka s předběžným programem, takže vás zvu na toto zasedání. A teď přistoupíme k hlasování. Nejdříve si ověříme, zda máme kvorum. Zahajuji hlasování. Madame Meissner, la parole est à vous. Paní Meissner. Eh, eh, Technická, než začneme hlasovat, tak bych si chtěla postěžovat, že naše zájmy poslanců nejsou brány až tak úplně vážně. Eh, Měvala jsem se, že 30 budeme muset, eh, budeme začínat, ale teď, když jsme kvůli technickým změnám museli tak dlouho čekat a do kanceláří to máme daleko, někdy se s časem nakládá velice velkorysle. Já jsem přišla deset minut předtím a bylo už vy, vy, odhlasováno, takže mám pocit, že některé zájmy jsou přednější než naše zájmy a myslím si, že to není v pořádku. Vážení kolegové, já slyším tyto poznámky, paní Meissner, beru na vědomí, ale když začínáme v 10.30, není to kvůli tomu, abyste udělali radost mně, ale ve vašich dokumentech je psáno 10.30 a prostě někteří tady nebyli. Když jsme ukončili hlasování o nástroji pro propojení Evropy, tak spousta poslanců odešla. Tak mě prostě nemůžete vyčítat, že zahájím hlasování v 10.30, že na programu, že bude začínat v 10.30. Takže teď už budeme hlasovat. V pořádku máme dost hlasujících. A zahájíme hlasování o návrhu nařízení o společných pravidel pro pravidlech pro provozování leteckých služeb ve společenství. A to je zpráva paní Klaudie Tapardel, takže zahajuje hlasování. Máme nejdříve hlasování jmenovité. Končím hlasováním.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 Zahajuji hlasování o kompromisu 4. Končím hlasování. A je to přijato. A teď Jury 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A teď kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 On va recommencer. Tak začneme znovu. Attendez, attendez, attendez. Donc si ça marche Pokud to nefunguje, nefunguje, tak začneme znovu. Pozměňovací návrh 80 je přijat. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. ITRE 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 105. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 106. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 107 pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. Imko 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné? Hlasujeme o návrhu ITRE 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 114. Kdo je pro? Kdo je proti? Není to jasné. Já myslím, že je to zamítnuto, ale uvěříme. 114. Zahajuji hlasování, končím hlasování, dívám se na výsledek hlasování a je to zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. Jury 3. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. ITRE 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme. Hlasujeme o ITR 9. Končím hlasování. Říkala jsem vám, že je to zamítnuto. 102. 122 Mluvá se předsedkyně. Kdo je pro? Ale proč?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 zdrželi se přijato, 129 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, ověříme. 129, prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato. 131. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 132. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 135, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 136, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. 137, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 138, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 17. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 146. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 143. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 144. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 145. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Je to zamítnuto. 148. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 149. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Hlasujeme o 149. prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato o jeden hlas. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 160. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 161. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 162. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 158, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 159, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 163, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 119, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 165, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Ověříme 165, zahajuji hlasování. Končím hlasování. a je to zamítnuto. 164, kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. ITRE 5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 184 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. IMKO 9 pro, proti, zdrželi se přijato. 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Jury, úvodní ustanovení A, kdo je pro, kdo je proti,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 Máte pravdu, je to zamítnuto. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 14. Kdo je pro? Chcete ověřit třináctku. Dobře, zahajuji hlasování.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 Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. ITRE, úvodní ustanovení D, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Je to zamítnuto. ITRE, úvodní ustanovení E, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. A teď budeme hlasovat o celé zprávě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování plus 33 minus 3 a nikdo se nezdržel, takže pane Van de Kampe, vaše zpráva je přijata, blahopřeji. A teď můžeme přistoupit ke zprávě pana Majera. Hromadné žaloby na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů, kterým se zrušuje směrnice z roku 2009. Jste připraveni? Takže můžeme. 31, kdo je pro?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 kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 48, kdo je pro, kdo je proti. Je to komplikované. Budeme hlasovat o 48. Končím hlasování a myslím, že je to přijato.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 kdo se zdržel? Zamítnuto. Blok C. Kdo je pro? C. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Blok D. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Blok E. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Blok F. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Dobře, tak rovnou zahajuje hlasování o bloku I. Blok I nebo I. Končím hlasování. A je to přijato. Šedesát pět, kde je pro?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 Kdo se zdržel? Přijato. Tak to ověřím. Zahajuji hlasování o bloku je. J'ouvre le vote. Zahajuji hlasování. Je ferme le vote. Končím hlasování. Plus 21. Blok K. Kdo je pro? Počkejte. Blok K odpadá, omlouvám se, protože jsme odhlasovali blok J. Dva stejné pozměňovací návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. Paní Anderson. 77 a 78. Zahajuji hlasování.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 zamítnuto 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto. A teď eh, celý text, hlasujeme o něm elektronicky. Končím hlasování. 21 pro, 14 proti, jeden se zdržel. Zpráva je přijata. A máme tady poslední hlasování. Et eh, nous allons voter. A budeme hlasovat o zprávě paní Tapardel podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb. Kompromis 5. Kde pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 97. Kde je pro? kde je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 6. kde je pro? Chcete uvěřit? Dobře, zahajuji hlasování o 97. Je ferme le vote. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 101. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Ověříme. Zahajuji hlasování o 102. Končím hlasování. A je to přijato. 103, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijato. 104, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 105, Kde pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 106. Chcete ověřit? Dobře, ověříme 105. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A pozměňovací návrh 105 je zamítnut. Bylo to těsné 106. Kdo je pro, kdo je proti? kdo se zdržel přijato, 107, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato, 109, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď 110, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 113, kdo je pro, kdo je proti, Pane Pípere, paní Virkunen. Děkuji. Ale já Tak už toho máme před sebou málo, tak trošičku pozornosti. 113. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto? 114. 116. Máte pravdu, 116, protože 113 nebyla přijata. Takže 116, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 114, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 115, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 117. Chcete ověřit 115? Hlasujeme o 115 elektronicky.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 desítku. Končím hlasování a je to zamítnuto. 119. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. Hlasujeme. Ah, si, Teď je to jasné, je to přijato.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 proti, zdrželi se, přijato. 100, ověříme 167. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Skvěle, pane Van de Kampe, je to zamítnuto. Bylo to ale těsné. 168, kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. 169, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 170, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 171 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 172 pro,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 Je to zamítnuto. Třicet jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme, ověříme. 31. Zahajuje hlasování. 31. Je ferme le vote. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné. 32. Pane Marinesku, trojka a dvojka. Není to jasné. Zahajuji hlasování o 32. Končím hlasování. A končím hlasování. A je to zamítnuto. 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já to ověřím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. To je pro mě ale těžké dnes dopoledne. Je to zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 191. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 192. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 193. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nevím. Ověříme. 193. Končím hlasování a je to přijato. 37, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Identická k 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 195, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 17, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 200, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 41, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 201, kdo je pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že je to přijato, ale ověřím to. 201. 201. Končím hlasování a je to přijato. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ověříme. 43. Končím hlasování. A je to přijato. Já jsem věděla, že je to přijato. 202, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to přijato. 203, kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Ověříme 203. Dvěstě tři. Končím hlasování a je to přijato. 204, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 205, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? Tak ověříme 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete ověřit 46? Dobře, ověříme 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Cítila jsem to. Dvěstě šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto? 207. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 207. Hlasujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Dobře. Vy to chcete ještě ověřit, ještě než jsem vůbec řekla, jak to dopadlo. No dobře, tak zahajuji hlasování. 47, ano, končím hlasování. A je to přijato. 208, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dva identické, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dobře, hlasujeme o těch dvou stejných. Ale pane Van de Kampe, vy mě dnes vůbec nevěříte. Já vám říkám, že to přijato. Končím hlasování. Je to přijato. 211. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se stršel? Přijato. 212, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Dva identické, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Tento odpadá, takže 49, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 50, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. 51. Končím hlasování a je to přijato. 52, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 53, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme pozměňovací návrh 1 elektronicky. Končím hlasování a je to přijato. 66. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dva identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tři identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme ty Tři identické návrhy. Prosím. Ověříme. Končím hlasování. A je to přijato. Máte pravdu, paní Tapardel. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 82. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 86, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 7 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 87, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 88, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Není to jasné. Hlasujeme o 88, prosím. Končím hlasování a je to zamítnuto. 89, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 90, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 91, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Je to přijato. A teď hlasujeme o celém textu elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 34 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji, paní Tapardel. Vaše zpráva je přijatá. A rovnou přistoupíme k výměně názoru s generálním ředitelem Eurokontrolu, panem Brennenem, který přijde za mnou na tribunu. On est dans les temps. Oui, oui. Allez, nous commençons, s'il vous plaît. Začneme poslední bod na pořadu jednání. A mám tu čest Děkuji, trochu úcty k našemu hostovi, prosím. Mám tu čest přivítat zde pana Brenana. jak víte, On je novým ředitelem Eurokontrolu od začátku tohoto roku a my jsme si říkali, že je vhodné a užitečné pokračovat v dialogu s Eurokontrolem. Tento dialog jsme zahájili už před lety a já jsem ráda, že můžeme dnes se s panem Brennanem diskutovat o řízení letecké dopravy. Věděli jsme, že neustálý růst objemu letecké dopravy spolu s problémem financovat stárnoucí infrastruktury vyvolává otázku budoucnosti, pokud jde o řízení letecké dopravy v Evropě. Pane Brennane, vítejte na našem výboru. Máte 10 minut, máte 10 minut, abyste nám řekl, jak to vypadá. Vím, že je to málo, ale alespoň řekněte, jaké budou ty hlavní linie pro Eurocontrol. Jak eh, podle vás se rostoucí objem letecké dopravy promítne, takže děkuji v každém případě za to, že jste přijal naše pozvání a teď máte slovo na 10 minut. Ladies and gentlemen. Děkuji, dámy a pánové. Velmi si cením vašeho pozvání. Smysl dnešní prezentace je to, že si informovat poslance Evropského parlamentu o současné situaci v oblasti eh, řízení leteckého provozu. Je tu eh, mnoho lidí, jako třeba eh, pan Marinesku, prosím, zůstaňte tu ještě chvíli. Eurocontrol má centrální roli v, let, v řízení leteckého provozu. Letos jsme měli, zaznamenali 11 milionů letů a kontrolujeme také eh, tedy letecký prostor nad severem, severem Belgie. Eh, jsme tedy organizace, která podporuje eh, komisi, Evropskou agenturu, obranou agenturu a tak dále. Máme 41 členských států a plus dva další státy, které prakticky jsou členské, eh, Norsko, eh, Izrael a, tak, a pak ještě Izrael a Maroko, ty nemohou hlasovat. Možná, že znáte pojem Single European Sky, jednotné evropské nebe z roku 2004. Jeho, úko, jeho úkolem bylo modernizovat a sjednotit řízení leteckého provozu eh, v Evropě. Stojí to 10 miliard euro za rok, tyto prostředky pochází od leteckých společností. Pokud se podíváme na systém v Evropě, tak zjistíme, že v Evropě je 62 eh, systémů nebo center řízení leteckého provozu na 11 milionů letů. Ve Spojených státech je těch center řízení leteckého provozu 23 na 15,7 milionů letů. To znamená, že eh, evropský systém je mnohem rozstřílený roztříštěnější než ten americký. A v tuto chvíli mi dovolte, abych se podíval na situaci letos v létě a na spoždění, ke kterým došlo. E, v průběhu letošního roku až do 18. listopadu e, v Evropě bylo odbaveno 9,9 milionů letů e, to znamená, že je to o 3,7 více než v loňském roce. A e, průměrné spoždění nabrané za letu je 1,86 e, minut za let, což je v podstatě čtyřnásobek našeho cíle. Pokud to mám tedy schrnout, tak e, za současný současně probíhající rok eh, mohu říci, že spoždění v důsledku nedostatečné kapacity byly o 71% vyšší než v loňském roce. Spoždění v důsledku eh, personálu eh, dosáhlo 187 loňského roku v důsledku tedy stávky kontrolorů. Nyní mi dovolte uvést pár příkladů. Pokud se podíváme na konkrétní den, sobotu z 28. července na 17. hodinu, tak zjistíte, že pokud byste tento den eh, letěli z Lutnu, tak to takřka nebylo možné, protože tam bylo celou, celá řada omezení kvůli počasí, kvůli stávkám. To znamená, že v podstatě ten systém ani nemohl eh, fungovat. Je tu eh, k tomuto dni 461 různých omezení systému. My se snažíme centralizovat eh, systém řízení leteckého provozu. Rád bych zdůraznil, že v loňském roce jsme měli 9 eh, milionů eh, minut spoždění. Eh, očekáváme, že v tomto roce to bude 19,6 milionů minut. A vidíte, že ta situace je skutečně palčivá. V podstatě ten problém eh, se soustředí na Francii 31% spoždění, Německo 26% a zbytek je rozdělen mezi Španělsko, Rakousko, Spojené království a tak dále. Ale eh, jsou tu i oblasti, které negenerují spoždění například Polsko. Otázka tedy zní, jak je to s těmi klíčovými oblastmi eh, v Evropě, kde se ta situace zhoršuje. Pokud se podíváme na dopad na pasažéry, tak tady vidíme eh, jednotlivé letecké společnosti. Největší leteckou společností v Evropě je Ryanair a 30 eh, všech jejich letů bylo spožděno. Eh, průměrně o 22 minut. Pokud se podíváme na Air France, tak vidíte, že spožděno bylo 20 lidí, eh, letů minimálně o 22 eh, minut. Průměrná délka spoždění je 49 minut. Já bych vám tedy rád řekl, že třetina letů je spožděna a když už je ten let spožděn, tak je spožděn o průměrně 49 minut, což je situace poměrně nepřijatelná, protože v minulém roce to bylo pouze 19 minut. Pojďme se podívat na hospodářské dopady. Ten systém platí aerolinky, aerolinky platí 10 miliard za rok a ono je to v podstatě velmi jednoduché. Pokud se eh, podíváme na tu tabulku Ryanair, EasyJet, Lufthansa, British Airways, Turkish Airlines, vidíte, že Eh, peníze tu jsou v leteckém v letecké dopravě není nedostatek peněz, ale jde o to, abychom je uplatňovali eh, efektivním způsobem, těch 10 miliard euro za rok. V, souče- v letošním roce tedy bylo odbaveno 11 milionů letů, pasažérů bylo 1,2 miliard, o 6 víc. Spožděním eh, bylo postiženo 347 milionů pasažérů, to znamená o 31 více než v loňském roce a celkové spoždění vzrostlo o 111 na 19,6 milionů eh, minut. A to je ta zásadní věc, která se změnila oproti loňskému roku. Tady vidíme dopad na evropské hospodářství. Spoždění stojí 14,5 miliard euro, to je o 26 procent více než v loňském roce. Náklady na rušení letů byly 3,4 miliard euro, o 38 více než v loňském roce. Eh, pokud tedy sečteme všechny náklady, tak se dostaneme na 17,9 miliard euro. A Celkem se ta spoždění dotkla 347 milionů cestujících o 31 více než v loňském roce. Ekologická výkonnost letů se zlepšila o 2,2 procenta díky tomu, že používáme nová letadla, nové motory. To mělo zásadní vliv, ale je to bohužel tak, že eh, v letošním roce jsme spustili iniciativu zaměřenou proti spožděním, eh, což se eh, vedlo k tomu, že se nám z části to spoždění podařilo omezit, ale musím říci, že to je skutečně ekologická ekologický problém. Snažíme se, aby ta letadla létala co možná nejdál Eh, a nejvýš a tím pádem se eh, zvyšuje spotřeba paliva. To musíme přeorganizovat, protože pokud budeme pokračovat stejným způsobem, tak nesplníme naše cíle. Eh, pokud jde o plán na rok 2019, tak mm, naše heslo zní Static at Best počítáme s tím, že poptávka vzroste o 3 spoždění budou pravděpodobně horší než v roce 2018, to znamená, že se to pravděpodobně ještě zhorší, jinak to nebude. My jsme přijali celá, celou řadu opatření a e, snažíme se ta spoždění omezit, ale potřebujeme vaši podporu, protože samo, sami o sobě nic nezměníme. Potřebujeme zásadní reformu systému. Pan Marinesku Eh, tedy má SAS2 a já si myslím, že tedy potřebujeme zásadní změnu systému, protože v tuto chvíli děláme pouze kosmetické změny. Eh, my eh, do toho musíme zapojit letecké společnosti a všechny ostatní, abychom postupovali koordinaci, koordinovaně. Rád bych vám ukázal nejrušnější den na evropském nebi za letošní rok. Bylo to 7. září roku 2018 v 7 ráno a tak toto pokračovalo celý den. Vidíte tam ty eh, velké toky letadel eh, z Turecka. Zkrátka celá Evropa zůstala žlutá po celý den. Byl to eh, nejrušnější den, ale zároveň tu nebyla žádná spoždění. Eh, ten rozdíl spočíval v tom, že všichni eh, kontroloři se vrátili z dovolené, nedošlo k žádným zásadním změnám. To znamená, že my jsme v tento den dokázali odbavit 73, 37 tisíc letů bez spoždění. To znamená, že by se nám to mělo podařit i jindy. Pokud vám to nebude vadit, tak bych rád řekl, že nemáme žádné, nebo že můžeme říci, jak ta situace bude vypadat za 12 let. E, takto to bude vypadat v roce 2030. Rád bych vám jako poslancům řekl, že za současného systému e, tu situaci prostě nezvládneme. Nezvládneme odbavit 55 tisíc letů. To by eh, zkrátka představovalo mm, omezení pro všechny aspekty a Potřebujeme tedy změnu systému. Na závěr bych rád řekl, že potřebujeme podporu Evropského parlamentu eh, i rumunského předsednictví řízení leteckého mm, provozu musí být lépe řízeno na celoevropské úrovni, podobně jako ve Spojených státech. Ve Spojených státech už ten systém funguje, potřebujeme ho i v Evropě. Eh, potřebujeme lépe organizovat letecký prostor, musíme tedy změnit ten základní systém v tuto chvíli hodnotíme lidi podle toho, co splní a měli bychom je platit pouze tehdy, pokud budou mít e, výsledky. Podobně by tomu mělo být i tady. Měli bychom tedy e, regulovat výsledky, ne ty investice. Děkuji vám. Merci beaucoup pour cette... Děkuji za tuto prezentaci která, ze které nás trochu mrazí. Mě v každém případě mrazí velmi, protože si říkám, jestli budeme schopni nějakým způsobem předcházet eh, nebo reagovat na toto navýšení počtu letu. A já teď zahájím rozpravu. Slovo má pan Marinesku. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Brenene. Už po druhé vidím takovou tu prezentaci, ale připadá mi to trochu neuvěřitelné. Vy jste první generální ředitel Eurokontrolu, který přišel do parlamentu a řekl nám, jaká je realita, jaká je pravda. Řekl nám, jak se věci mají. Za to vám děkuji. To je opravdu velice důležité. Musíme všichni vědět, co se děje. A fakt, že nemůžeme prostě dál pokračovat pořád stejně. Zjišťujeme, že prostě to bude strašně složité zvládat to za rok, za dva, za tři. Velmi dobře víte, možná to kolegové nevědí, před dvěma lety jsem navrhoval studii, pilotní projekt týkající se nové architektury vzdušného prostoru. Závěry jsou tady, teď nám byly prezentovány a bude to finální schválení ze strany skupiny zvolané komisí. Schvalovat se to bude v dubnu, ale závěry jsou podle mě neuvěřitelné. Ani jsem neočekával, že to bude tak dobré. Tedy některé organizace jsou tam s jistými modifikacemi, můžeme mít kapacitu zhruba o 30 větší a když budeme mít eh, všechny technologie využívané, interoperabilitu kolem roku 2025, to může být až plus 50 My to samozřejmě naprosto potřebujeme, to je víc než jasné. Pan ředitel nám představil situaci. V tuto chvíli dochází k blokaci v radě. Já nevím, jestli to mohu říct, ale Gibraltarem je teď velký problém. V podstatě to teď blokuje rada, proto jsem navrhl ten pilotní projekt. Ale paní předsedkyně, s jednotným nebem bez jakýchkoliv nákladů můžeme snížit 10 emisí bez jakýchkoliv nákladů, jenom když věci lépe zorganizujeme. A proto bych si přál, aby se vzali závěry studie, aby se zavedli do sestu plus a abychom měli tedy nové nařízení, protože pokud to neuděláme teď, tak to bude někdy v roce 2024 a to bude příliš pozdě, protože komise to určitě stáhne, jako to udělala už se stovkami nařízení, přijde něco nového s novou komisí v roce 2020 a pak bude prostě pozdě. Do té doby dojde už k velkým problémům. Pane Brenene, také jste zmínil výkonové schéma. Podle mě to bylo v pořádku. Teď musíme mm, měnit situaci. Poplatky za trasu by se měly vypočítávat podle poskytování kapacity. Kdo poskytuje kapacitu, by měl platit. To mně připadá úplně jasné. Ještě jednou vám velmi děkuji, protože to byla velice dobrá prezentace, kterou jste nám tady přednesl, velmi realistická. Doufám, že by se nám mohlo podařit dospět k dobrému výsledku pro evropský letecký prostor. Děkuji. Děkuji, pane Marinesku. Paní Foster si chtěla říct slovo. Děkuji. Děkuji panu Brennanovi za to, že přišel. Vaše prezentace byla velmi přímočará, snadno srozumitelná. Vy jste se věnoval všem potřebným věcem. Pan Marinesku už to řekl. Jde tedy o to, abychom e, věděli, jak pokračovat dál, protože změny budou veliké. Když se podíváme na řízení o tom, co se bude dít v budoucnosti, to je jenom část toho řešení. Jeden z klíčových bodů, který jste zmínil, je, že bude potřeba daleko víc spolupracovat mezi zeměmi, ani ne tak mezi zeměmi EU, kde další země i mimo EU, vy jste o tom hovořil, je to Maroko, Izrael, takže souhlasil byste s tím, že i tyto státy by měly zlepšit svou přeshraniční spolupráci a ještě navíc. Myslím si, že je nespí ti poskytovatelé dopravy, když se s nimi uzavírají smlouvy, tak eh, oni vlastně plní smlouvy, co se týká poskytovaných služeb, sloty na letištích a tak dále. Trošku vysvětlit bych to potřebovala, protože jinak zas máme velké problémy. To je problém národní, problém členských zemí. A poslední věc, máme všechny ty technologické problémy kol dokola, ale přesto Hlavní, co nám chybí, je kapacita runwayí. Není prostě dost toho betonu. Je to velký problém a známe to z Londýna, z Heathrow, už se 20 let diskutuje, jestli bude třetí runway nebo ne. Máme kapacitu, která v podstatě nepostačuje, ale máme s tím velké problémy s tou potenciální další dráhou. Je potřeba, aby se vlády začaly věnovat infrastruktuře letišť. Protože samozřejmě, když se spalují pohonné látky, má to eh, vliv na životní prostředí. Je to tedy velice komplexní problém. Já vám děkuji za prezentaci té situace a doufám, že bychom vám mohli v dlouhodobé perspektivě pomoc, tak aby národní vlády vám naopak usnadnily vaši práci. Děkuji paní Foster, pan Taylor. Taylor. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně a děkuji vám, pane Brennane, za vaši prezentaci. Měl bych tři otázky. Za prvé, mohl byste nám dát nějaké příklady spolupráce mezi Eurokontrolem a EASO. Nějaký konkrétní příklad spolupráce, prosím. Druhá věc, druhá otázka. Váš organigram ukazuje ukazuje i environmentální aspekty letecké dopravy. Měl byste zase nějaké konkrétní příklady, pokud možno víc, co jste udělali pro to, aby se omezily emise, které mají vliv na klimatické změny? A poslední otázka. Vy jste hovořil o těch spožděních docela obsáhle, spoždění, které mají dopady na cestující. Můžete říct něco o tom, jak to vypadá s vyrovnáváním na základě práva cestujících na očkodnění v případě spoždění. Jak to Eurocontrol zvládá? Děkuji. Paní Dematu, máte slovo? Děkuji. Děkuji také panu řediteli za jeho vystoupení, kterým se potvrdilo, že ten nárůst letecké dopravy v roce 2018 měl za následek také nárůst průměrných spoždění a v některém případě také omezení schopnosti nabídky. A to je samozřejmě v rozporu s cíly jednotného evropského nebe. A to je problém, především s ohledem na budoucí vývoj a definování příštího referenčního období. Takže mám pro vás pár otázek v této souvislosti jako zástupce Eurokontrol. Jaké akce navrhujete? Co navrhujete komisi, aby se čelilo tomuto nárůstu objemu dopravy a prodloužení průměrných spoždění, které právě spočívá hlavně v neschopnosti, nebo tedy neschopnosti zvládat tento nárůst dopravy ve Francii a v Německu. Je také nutno navýšit eh, provozní personál evropských operátorů a ti také musí podporovat nová průmyslová partnerství, aby překonali nedostatky kapacit. A konečně jsme také znepokojeni, protože se bojíme, že ta snaha o zvyšování nákladové efektivity může mít ten negativní dopad na bezpečnost a zaměstnanost. Myslí si Eurokontrol, že je nutné v této souvislosti nějakým způsobem spojovat do nějaké sítě Evropská centra řízení letového provozu, anebo je to předběžné, řekněme, s ohledem na jednotné nebe? Děkuji. Paní Klun má slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji Imone za vaše dnešní sdělení. Teď listopad. Máme listopad roku 2018, uvidíme, jak to bude vypadat za rok. Vy jste zdůraznil jasně, co nás čeká, dal jste nám jasnou cestovní mapu, jak bychom se mohli posunout dopředu. Za to vám děkuji. A víte, za rok máme volby, to asi víte, komise bude nová, mnoho se změní, může to být tedy opravdu frustrující pro ty z nás, kteří chtějí, aby se něčeho dosáhlo. Bude tady vlastně takové období nečinnosti, ale doufám, že s podporou pana Marineska za rumunského předsednictví se to pohne dopředu. Je to velice zajímavé, podle mě i velice důležité. Je potřeba opravdu učinit nějaká rozhodnutí. My jsme hodně hovořili o, o hranicích, odstraňování hranic na zemi, ale v podstatě máme mnoho překážek i v nebi, takže potřebujeme uh, Eh, odstranit hranice i v leteckém prostoru, protože si myslím, že by to mělo dobrý vliv eh, i třeba na otázku klimatu. Vy jste, eh, my vydáváme zprávy, náš výbor se soustředí na kapacitu letecké dopravy. Ano, je pravda, vy jste hovořil o tom, že je potřeba regulovat output národních dopravců. Ještě jednou vám chci poděkovat. Myslím si, že je jasné, kam se ubíráme, co je potřeba. Je potřeba tlačit na komisi, tlačit na radu, aby se pohnuli eh, z místa. V tomto výboru se tak říkají zvloupáváte do otevřených dveří. Děkuji vám. Merci beaucoup, Madame Klun. Děkuji, paní Klun. Pane Branane, Děkuji za tuto prezentaci, ale je pravda, že já si kladu několik otázek. Vy upozorňujete, že dnes, především pokud jde o životní prostředí, říkáte, že neuděláme nic, pokud nebudeme mít koordinovaný postup, že ta situace se ještě zhorší, bude to úplně katastrofální. Uvádějte číslo, které je opravdu alespoň podle mě velmi, velmi znepokojivé. Říkáte, že pokud neuděláme nic, abychom to optimalizovali, takže náklady budou, na palivo budou vyšší o 15 až 20 a zároveň tedy probíhá demokratizace letectví. Spotřebitelé si kupují letenky za 20 euro. Takže tady máme také problém s náklady. Takže jakým způsobem to můžeme všechno řešit? Neměli bychom do tohoto nástroje dát nějaké nové daně? Já si říkám, že v takových eh, znečišťujících odvětvích eh, by se měl ten princip, kdo znečišťuje, ať platí, přizpůsobit a u letectví bychom mohli mít eh, daň z leteckého benzínu nebo nějaká nové nástroje, abychom dosáhli toho, aby letectví bylo také součástí této logiky. Evropské jednotné nebe, to velmi dobře říkal pan Marinesku, tady máme zásadní problém. My jsme pro jednotné evropské nebe, protože pokud ho budeme mít, tak můžeme optimalizovat toky. Problém je, u členských států, které nám to blokují. Takže jaká je vaše role tváří v tvář členským státům? Půjdete za nimi, budete je přesvědčovat, protože ty dokumenty, které jste nám ukázal, to je přece jen obohacující, ale velmi znepokojivé. Znepokojivá realita, jak říkala paní Klun. To je moje druhá otázka a má třetí otázka, je poměrně krátká. Mě by zajímalo, jak to bude vypadat po Brexitu když nebude dosaženo dohody, tak vy jako Eurokontrol, když budeme mít britské letadla, která už nebudou létat, nebo jakým způsobem budete anticipovat tu nedohodu, pokud nedojde k dohodě. Máte proto nějakou, nějaký akční plán? Děkuji. Takže prosím, zodpověste dotazy. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych začal otázkou pana Marinesku. Musím říci, že souhlasím se vším, co jste řekl. Nemyslím si, že uh, bych k tomu mohl něco doplnit. Vy jste velmi aktivní v této věci, velmi dobře tomu rozumíte. Uh, poslední otázka, jaká je naše role. Vlastní nás 41 členských států. Jde o to, že většinu eurokontrolu tedy vlastní členské státy EU a mohou tuto organizovat, organizaci kontrolovat, ale e, v našich řadách je i Ukrajina, e, státy po Baltí, e, z Balkánu přijali systém jednotného evropského nebe. To znamená, že nás financují letecké společnosti, ale v podstatě nás řídí členské státy. Všechny členské státy jsou tedy členy naší organizace. To je první věc. A pokud bychom se nyní měli podívat na to, co říkala paní Foster, otázka technologie. Technologie jsou naprosto zásadní v tom, co děláme, ale není to jediné řešení, protože tady není nějaké všespásné technologické řešení. Ano, ono to napochybně pomůže, ale vždycky trvá tři nebo čtyři roky, než tedy dosáhneme dosáhneme té zásadní technologické změny. My bychom měli především přeorganizovat ten současný systém. Jde o to, že eh, letos v létě tedy probíhala doprava všude a my potřebujeme rovnováhu. Dejme tomu Brussels Airlines jako příklad. Eh, nabídneme jim 19-minutový eh, slot a oni potom eh, musí lít, eh, létat v určité hladině, která není efektivní. Eh, takže to nepochybně dopadá na otázku spoždění, ale není to efektivní z hlediska ekologického. Paní předsedkyně, vy jste hovořila o principu znečišťovatel platí, ale já se ptám, kdo je ten znečišťovatel, jestli je to tedy letecká společnost nebo ten subjekt, který neposkytne dostatečnou kapacitu, v tom bychom měli mít naprosto jasně, jasno. E, ta otázka hodnocení výkonnosti je naprosto zásadní a v ní musíme vytvořit rovnováhu mezi e, výkonností, efektivitou a kapacitou. Myslím si, že bychom neměli měřit to, co do systému vstupuje, ale to, co ze systému vystupuje. To je jediná jednoduchá zásada, eh, kterou bychom měli uplatňovat ve všech odvětvích. Uplatňuje se to například i v energetice při výrobě elektrické energie. Otázka zní, jestli tedy můžeme přijmout nějaké kroky na zlepšení systému. Já si myslím, že nejdůležitější věc je to, že musíme uznat, že evropský systém je prostě evropský systém individuální řízení jednotlivých zemí je v pořádku, ale myslím si, že to celé musí být nějak propojeno. Já jsem tedy zastáncem té myšlenky síťových manažerů. My tu v Evropě máme síťové manažery jmenované komisí a e, Evropskou radou, ale myslím si, že bychom měli jejich roli posílit, podobně jako ve Spojených státech. E, já tedy Eh, bych se vrátil k té otázce, zda bychom měli konsolidovat tu navigaci. Nemyslím si, že je to realistické, ehm, nemyslím si, že by to byla bitva, kterou by bylo možno vyhrát. Pojďme se podívat na eh, přístup top-down. Eh, bylo by dobré Eh, kdybychom si to uvědomili, eh, přístup button map eh, tu byl 20 let a moc toho nepřinesl. Ekologické aspekty jsou samozřejmě důležité. Vy jste to sami zmínili. I mě to velmi znepokojuje. Naše branže si je v tuto chvíli mnohem více vědoma otázek životního prostředí. Věnujeme se tomu, co k například k emisím říká ICAO. Eh, při plánování letů eh, tak se, se zaměřujeme i na eh, ekologický dopad, snažíme se snížit uhlíkovou stopu eh, našich tras a také hluk, který vzniká při letech, ale ono je to velmi eh, těžké, protože musíme myslet i na kapacitu, kterou máme k dispozici. Myslím si, že pokud bychom vyřešili otázku kapacit, tak bychom lépe mohli řešit i otázky eh, ekologický, ekologické stopy. Pokud jde o práva pasažérů, tak my nejsme agentura, která zodpovídá za tyto záležitosti. To je první věc, kterou k tomu musím říci, ale po, eh, nabízíme podporu eh, organizacím, které to eh, řeší, například leteckým společnostem. Jinak bychom tedy dostávali velké množství žádostí, my tedy odpovídáme na žádosti, které dostáváme, vyjadřujeme se k délce spoždění, máme statistické oddělení, které to dělá a konečně poslední věc, Brexit. Aerocontrol má jednu výhodu. Je to jedinečná výhoda a sice to, že Spojené království z naší organizaci, ne, organizace neodejde. My v podstatě ještě posílíme jejich členství, budou mnohem aktivnější, to znamená, že s nimi po Brexitu budeme i nadále uh, spolupracovat, ale určitě vím, že Brexit bude mít velký dopad. Není tu v tuto chvíli žádná dohoda mezi EU a Spojeným královstvím. My ale v tuto chvíli velmi těsně se Spojeným královstvím a jeho řízením leteckého provozu spolupracujeme. Nedávno jsme s nimi uzavřeli dohodu o ESA. EASA eh, eh, e se zabývá bezpečnostními pravidly a my eh, jako Eurocontrol jsme jim k dispozici, velmi těsně s nimi spolupracujeme, pravdě, pravidelně se setkáváme s generálním ředitelstvím EASA. My máme tedy regulátora v oblasti bezpečnosti, to je EASA, a potom regulační orgán, a to je Eurocontrol. Snažíme se tedy zintenzivnit spolupráci s komisí, být eh, nápomocní, ale v tuto chvíli čelíme krizi. Já nerad používám toto slovo, ale vím, že příští rok budeme čelit skutečně obtížné situaci. Eh, Vezme si jako příklad mladou matku eh, se dvěma dětmi, která chtěla jet z Lícu na dovolenou, eh, chtěla jet na Malorku a zkrátka eh, se tam nedostala. Já si myslím, že to je záležitost, která by měla zajímat všechny v Evropě, všechny organizace, které za to zodpovídají, ale myslím si, že z části za to zodpovídají i sociální partneři, eh, protože pokud by například eh, eh, mohli ti kontroloři si brát dovolenou jindy než v létě, tak by to mělo velmi pozitivní dopad na kapacitu. Doufám, že se mi tedy podařilo odpovědět na všechny otázky, paní předsedkyně. Doufám, že nebo děkuji za pozvání, jsem rád, že jsem tu mohl být a těším se tedy na vaši podporu i na podporu pana Merinesko. Já si myslím, že všichni jsme si vědomi toho problému, všichni víme, že v tuto chvíli musíme přistoupit od slov k činům. Děkuji. Děkuji za vaše slova, která nám umožní dát větší dynamiku našim jednáním a akčnímu plánu. Jak jste říkal, je opravdu na čase, abychom si vytvořili nástroje, které budou účinné, ale uplatnitelné, použitelné. To je velký úkol pro příští období. My vám děkujeme za to, že jste přišel. My vás rádi podpoříme na zasedání Rady 3. prosince a můžete i nadále ukazovat, jak je naše spolupráce zásadní. A snad i členské státy na sebe vezmou svou, svou zodpovědnost. Děkuji ještě jednou a brzy nashledanou. Vážení kolegové, je mi líto, ale naše zasedání končí. Ano, byl to poslední bod. Znovu se uvidíme v pondělí 3. prosince od 15 hodin v Bruselu. Děkuji. Paní předsedkyně děkuje tlumočníkům. Francouzi mají štěstí. Takže brzy nashledanou a končím zasedání.